2013, takže je někdo proti tomu, aby byl jejich mandát potvrzen nikoli, takže jejich mandát je tímto potvrzen. Skupina nezařazených poslanců mi předložila žádosti o jmenování do parlamentních výborů a delegací. Seznam těchto žádostí bude uveden v zápisu k tomuto jednání. Pokud nebudou žádné připomínky předloženy do schválení zápisu, bude to jmenování považováno za schválené. Na zákon